Jsme na závěr mm, celkové rozpravy. A nyní přicházíme na problematiku situace v Nepálu po zemětřesení. A předávám slovo panu Kastaldovi eh, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme tady o humanitárním dramatu, který způsobil 8 600 mrtvých a 22 tisíc zraněných. Velký počet osob přišlo o své obydlí. 6,5 milionů potřebuje okamžitou lékařskou e, pomoc a humanitární podporu. Co se děje v této oblasti v Nepálu? Jsou tam musonové, monzunové deště, které začnou příští týden které jistě poškodí celý ten řetězec humanitární pomoci eh, v této oblasti. Eh, dále monzunové deště eh, samozřejmě také ohrozí úrodu. Měli bychom udělat vše, co v našich silách, abychom pomohli této zemi. A samozřejmě, prosím, pomaleji, hovořte pomaleji. Děkuji mnohokrát. Dobře. Takže, jak jsem právě řekl, měli bychom zajistit, že veškerá pomoc a veškeré částky budou alokovány transparentním způsobem. A především bychom se měli starat o ženy, o děti a o nemocné osoby. Děkuji, pan Demasmeker, také minutu. Ano, tak několik měsíců, měsíc a půl po tomto zemětřesení. Máme tedy představu o této dramatické situace v Nepálu. E, není pochopitelné, že nepálské úřady stále vybírají celní poplatky z humanitární pomoci e, a právě mm, ženy, samoživitelky e, musí urazit celé kilometry, aby se dostali k pomoci. Je to velmi těžké dostat eh, humanitární pomoc. Je nutné zajistit lepší poskytování mezinárodní pomoci i stát musí eh, se zreformovat, potřebujeme nové regionální mezinárodní struktury, také vzdělávací nové struktury. To je předpoklad pro to, aby zde došlo k pozitivnímu vývoji. Děkuji, paní Konečná. Dvě minuty. Každá přírodní katastrofa je tragédií, která neblaze ovlivňuje lidské životy a chod země, ale i celého regionu

parlamentu navštívila Nepál. My jsme chtěli motivovat tuto zemi proto, aby přijali mm, ústavu, jednalo se o ekologické záležitosti a tam došlo k určitému pokroku. Také se jednalo o evropské projekty, například eh, nemocnici, která měla fungovat právě v těchto katastrofálních situacích. Nemohli jsme tušit, že eh, pár dní poté eh, bude tolik lidí postiženo zemětřesením. Víte, že spousta lidí ztratila obydlí, také mm, kláštery už neexistují, například v oblasti Katmandu. Tisíce dobrovolníků se stará o dodávky humanitární pomoci. 600 mili- 60 milionů eh, euro bylo schromážděno v Německu v rozmezí několika dnů. Musíme zajistit lepší sítě a musíme zajistit, aby tento fascinující Nepál nebyl opuštěn v budoucnosti. Děkuji a nyní paní Lambert, minutu. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem předsedala delegaci Evropského parlamentu, o které právě byl pan Mana, která byla v Nepálu dva týdny před zemětřesením. Víme, že se tam zaváděly plány přípravy na katastrofu, ale ne v celé zemi. Ale víme, že tyto přípravy pomohly zachránit životy lidí. Nicméně samozřejmě vyjadřujeme eh, eh, pochopení pro všechny, kteří, kterých se to dotklo. Je to země, která má velké logistické problémy s tím, jak eh, rozšířit pomoc. Jednak kvůli tomu, jakou má zeměpisnou polohu a také proto, eh, jakým způsobem se vyvíjela. A tento vývoj potřebujeme podpořit. Hlavní strany se musí dohodnout na pokonfliktní ústavě a musí se stavit vládu, která bude zásadní pro obnovu. Odhaduje se, že půjde o 50 HDP. HDP utrpí, protože hlavním zdrojem příjmu je cestovní ruch po penězích, které přichází ze zahraničí. Děkujeme, paní Lamberts. Děkujeme paní Lambertové. Děkuji. A nyní paní Charanzová, minutu. Thank you, chair. Uh, ongoing state of emergency. Nepál je stále v naléhavé situaci. Mezinárodní humanitární pomoc bude i nadále zásadní, aby se zmírnilo okamžité bezprostřední utrpení a také dlouhodobě z hlediska rekonstrukce této nádherné země, kterou jsem měla tu čest jednou navštívit. Respekt pro lidská práva musí zůstat v jádru ve, veškerého tohoto úsilí. Já jsem eh, znepokojena tím, že nejzratelnější skupiny jsou diskriminovány na základě kasty anebo pohlaví. Nepál musí naplnit svou povinnost a musí chránit veškeré své obyvatelstvo, včetně Dality. Nikomu by nemělo být upíráno právo na základní pomoc, zvlášť na základě toho, kdo jsou nebo odkud pocházejí. Katastrofa hrozí také tím, že dětem upře základní právo na vzdělání. Více než 7 tisíc škol bylo poškozeno, vzdělání a rekonstrukce škol musí zůstat prioritou. Je naší povinností udělat všechno, co můžeme, abychom pomohli Nepálu vrátit se do normální situace. Děkuji. Pan Kan na jednu minutu. Paní předsedkyně, já jsem byl v Nepálu 14 dní před touto tragédií. Když jsem viděl záběry zničených oblastí, ve kterých jsem byl, to bylo rvoucí. Dva milion lidí potřebují pomoc, přes milion lidí žije v oblastech, do kterých se špatně dostává. Dostat se k ně musí být prioritou ještě než monzunové deště způsobí další škody a odřízne přístup. Přístupu by měla napomáhat veškerá humanitární pomoc, pomoc by se měla rozdělovat spravedlivě všem. Já vítám pomoc EU, ale jak už zdůraznilo OSN, potřebujeme mnohem víc mezinárodní podpory. Nepál také potřebuje balíček pomoci pro dlouhodobou obnovu a vývoj a další rozvoj, včetně pojistek proti budoucím přírodním katastrofám. Mezinárodní dárci z Katmandu vítáme a EU by měla hrát aktivní roli. Chceme podpořit další snahy Nepálu eh, dosáhnout obnovy, a doufáme, že tato katastrofa sjednotí všechny politické síly v Nepálu. Dosáhnout politické zhody je ještě důležitější než dřív. Děkuji. A nyní budou hovořit zástupci jednotlivých skupin. Paní Tun má slovo. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Dramatické zdjęcia z Nepálu obiegły svět eh, kilka týdnů. Dramatické záběry z Nepálu před pár týdny obletěli celý svět. Ale zájem o tuto tragédii opadá. Mnozí z nás v Nepálu byli. A to nejenom kvůli výjimečné kráse této země. I proto, že obyvatelé Nepálu jsou úžasní lidé, o to více pocitujeme tuto tragédii. Mnoho těchto lidí žije ve velice těžkých podmínkách. My jako turisté chceme spíš pohodlí. Chceme teplou vodu a lepší podmínky v Nepálu. Velice často používáme slovo solidarita. Ale pokud chceme, aby se něco opravdu stalo, musíme dál apelovat. Musíme poskytnout hmatatelnou pomoc. Už jste přesáhla vaši řečnickou dobu, takže vám děkuji, paní Gil, za socialisty jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Máme dlouhodobý vztah s Nepálem. Já jsem eh, také pracovala pro demokratickým hnutím ještě před prvními demokratickými volbami, kde jsem byla pozorovatelkou. A mám velký obdiv pro Nepálce a jejich odhodlání obnovit zemi po zničujícím zemětřesení. Jedna z hlavních věcí, které nám teď působí obavy, jsou děti. Je tam 1,7 milionů zranitelných dětí, které to postihlo, přišly o rodiče, mnohé z nich jsou vysídlené a právě v takovéto chvíli jsou děti nejvíce ohrožené obchodem a nebo tím, že si je vezmou e, dospělí, kteří nejsou jejich příbuzní. A proto je naléhavé, abychom okamžitě zavedli postupy, které v tom zabrání. Abychom také uznali, že byla zničena řada škol a proto se musíme sjednotit a musíme toto stanovit za prioritu, aby se děti znovu dostaly do školy, aby nebylo úplně narušeno jejich vzdělání. Paní předsedkyně, velice rychle se blíží monzun a bude to mít velké dopady na snahu poskytnout pomoc. Řečnice byla přerušena paní předsedkyní. Monsieur Karski, une minute au nom de... Pan Karski za EKR minutu. 9 000 osob zginęło. Děkuji, paní předsedkyně. 9 tisíc lidí zemřelo, zničeno bylo téměř 1 milion domů, 3 miliony uprchlíků. Takový je rozsah této tragédie. Mezinárodní společenství zareagovalo okamžitě. Vyslali jsme 76 záchranných skupin, dobrovolníky z 36 zemí, kteří dorazili do terénu v prvních dnech po této tragédii. Utraceno bylo 40 milionů euro na tu prvotní záchranou pomoc. Nicméně zde nehovoříme o humanitární pomoci. Toto je debata o lidských právech. Situace zde je katastrofální. Nepalské úřady uvalily na humanitární pomoc zvláštní daň. A co je horší, humanitární pomoc se nevždy dostává k těm, kteří ji potřebují, tedy k ženám a dětem. Ty potřebují nejvíc, ale nedostávají. Není prostor pro selektivní pomoc. EU musí v této oblasti udělat zásadní kroky. Děkuji, pan Jakovčič. Jedna minuta. Rozměry tragédie, které se dogodily 25. Rozměr této tragédie, paní předsedkyně, ke které došlo 25. dubna a 12. května, Vidíme na číslech 9 milionů mrtvých, 2,8 milionů vnitřně vysídlených, 1,7 dětí eh, bez jednoho nebo bez obou rodičů, 5,8 milionů lidí potřebuje zdravotnickou pomoc, 1,6 milionů lidí potřebuje v podstatě pomoc jakéhokoliv druhu. Eh, zničené silnice, světové dědictví, což jsou škody zhruba za 10 miliard dolarů podle mezinárodních odhadů. Přichází období dešťů, a s ním další problémy se zásobováním a s potravinami i na příští rok. Je potřeba koordinovat s mezinárodním společenstvím a zajistit dostatečné finanční a humanitárně pomocné prostředky, například také v podobě, v podobě osiva a semen, tak, aby se mohly napravovat škody. Je potřeba obnovovat kulturní dědictví a je potřeba Nepálu pomoci najít cestu zpět do mezinárodního společnosti. Děkuji, paní López, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych řekla, že v Evropě, v Nepálu, Burundi a v Paraguji. Lidská bytost je lidskou eh, bytostí a svět je někdy nepřátelský, zvláště um, přírodní katastrofy jsou nevyhnutelné. A situace v Nepálu eh, není situací, která by nám byla neznámá. Eh, víte, že je to země, která trpí globalizací HDP je nesmírně nízké. Lidé tady často žijí eh, v podstatě v otrockých poměrech. Ale Nepálci potřebují hm, naši podporu, finanční prostředky. Dusí se zadlužeností. Zadluženost eh, je neřešitelná situace. OSN hovoří o třech milionech. Eh, a přitom to jsou prostředky, které ještě nedorazily do této země. Pan Kelly bude nyní hovořit. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je to bez pochyby velice smutná tragédie, ke které došlo a ke které stále dochází v Nepálu. 9 tisíc mrtvých, mnoho lidí bez střechy nad hlavou, zničené školy. Je třeba jim pomoct. Komise poslala určitou částku Spojené státy 10 milionů dolarů, Británie posílá 6 milionů liber. Musíme se ptát, jestli je to region, kde to lidé nejvíc potřebují. Zvlášť dalitové kteří mají nejnižší statut. Musíme si být vědomi toho a musíme zajistit, že pomoc potřebují i oni. A další otázka. Pracuje tam příliš mnoho nevládních organizací? Slyšel jsem, že jich je 16. Já myslím, že by jich mělo být míň. Myslím, že to by hodně pomohlo. Děkuji. A nyní zahajuji Catch the Eye a první řečník je pan Sugor. Minutu. Děkuji. Nepálci si v poslední době prošli skutečně krušné chvíle v důsledku eh, ničivého zemětřesení, které je zasáhlo minulý měsíc a já mám pro ně velké pochopení. Mám obavy z toho, že eh, v Nepálu žijí tisíce tibetských uprchlíků. Většina z nich nemá nepálské občanství a proto jsou pro stát neviditelní. Tibetané v Nepálu nemají zaručená základní práva, protože veškerá ustanovení o lidských právech v nepálské ústavě se vztahuje pouze na občany. Kromě toho Nepál není stranou eh, úmluvy OSN o statutu uprchlíků. A v takovýchto těžkých dobách začíná být velice zřejmé, že ty nejméně viditelné skupiny jsou nesmírně zranitelné. A proto vyzývám nepalskou vládu, aby upravila svou ústavu tak, aby byla zaručena alespoň základní práva všech, kdo žijí na jejich území, zvlášť v době krize. Děkuji. Děkuji. Pan Francolida. Minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já vyzývám instituce Evropské unie a členské státy Evropské unie, aby dál podporovali proces obnovy v Nepálu, aby navýšili humanitární pomoc, kterou tato země dostává. Chci vyjádřit eh, upřímnou soustrast lidem z Nepálu v důsledku nebo návaznosti na zničující zemětřesení. A chci také nepálskému státu a mezinárodnímu společenství poděkovat za veškeré snahy, aby došlo k obnově země. Ale je pravda, že se toho dá udělat mnohem víc i z hlediska pátrání a záchrany. Můžeme poskytnout větší humanitární pomoc lidem, kteří žijí ve vzdálených oblastech, kam je těžké se dostat. Musíme zajistit, že všechno do té země dostaneme, a zmírníme důsledky přírodní katastrofy. Evropa musí stát bok po boku Nepálu eh, v procesu přechodu k demokracie a musíme dál mobilizovat finanční mezinárodní podporu. Pan Marias? Vážená paní předsedkyně, já vím, že oběti zemětřesení velmi trpí, protože Vím to dobře, eh, že Řecko také zažilo velice často zemětřesení, takže 9 tisíc mrtvých a 2,8 milionu lidí eh, trpí touto humanitární krizí. Musíme vyjádřit eh, solidaritu s Nepálem. Především musíme zajistit znovu vybudování obydlí a musíme poskytnout lékařskou péči. To je také velmi důležité. A především musíme zajistit, aby humanitární pomoc dorazila i do těžko přístupných oblastí. A samozřejmě musíme mít na mysli také znovu sjednocení rodin a ochranu dětí. Vážená paní předsedkyně, musíme reagovat bezprostředně na tyto potřeby a poskytnout humanitární pomoc. Pan Pospíšil, jedna minuta. Děkuji

A my bychom všechny tyto lidi měli podporovat a musíme podporovat také všechny ty, kteří za nimi eh, do, do Nepálu pomoc vezou. Je potřeba nebýt solidární jen slovy, je potřeba být solidární činy. Evropský parlament i komise musí nacházet, hledat a nacházet nové způsoby, jak lidem v Nepálu pomáhat. Pomáhat lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou. Prosím, zpomalte říká paní předsedkyně. A dobrá. E, říkala jsem, že v roce 1977 u nás došlo k zemětřesení, kdy mnozí přišli o střechu nad hlavou a přišli o veškeré prostředky a tím pádem je teď potřeba, abychom my byli solidární vůči Nepálu jako Evropská unie a Evropský parlament. Děkuji. Děkuji. Mluvila jste velmi, velmi rychle. Paní Švika, minutu. Hvala, gospođo predsjednice ogromni su razmjeri ove tragedije i šokirani smo onim što čujemo danas. Šokuje nás, co slyšíme o tom, co se odehrává eh, ve vztahu k středomorské tragédii a ve vztahu k Nepálu. Musíme zajistit dostatečné prostředky a musíme zajistit transparentní využití těchto prostředků. Nepálská vláda žádá o humanitární pomoc a my víme, že i před touto tragédií šlo o málo rozvinutou a chudou zemi a 50 HDP pochází z cestovního ruchu a to je teď ohroženo. A proto musíme poskytnout pomoc. 8 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc. A toto usnesení je příležitostí, jak vyzvat evropské členské státy, aby pomohly. Musíme projevit solidaritu Nemůžeme si myslet, že Nepál je hodně daleko. To tež se může stát nám. A na závěr paní Taparde. Merci beaucoup, madame le Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, v krizových situacích eh, lidé reagují, spolupracují a myslí na solidaritu. Musíme udělat vše, co je nutné pro to, abychom pomohli těm, kteří to potřebují. Ten instinkt pomoci je základem lidského žití a je to také součást našich hodnot. Rezoluce socialistů hovoří ve prospěch této mezinárodní solidarity po této přírodní katastrofě. Nepalský lid potřebuje tuto pomoc na delší dobu, tak aby mohl zabránit dalším rizikům. 1,7 milionů dětí v Nepálu jsou eh, v špatné situaci. Musíme udělat vše proto, abychom ty nezbytné infrastruktury opět vybudovali. Paní Tapatel, mohla byste také zpomalit, prosím, buďte tak hodná. Děkuji. je nutné využít eh, finanční prostředky Evropské unie. To je samozřejmě dobrá věc, ale i nadále bychom v budoucnosti měli spolupracovat a i v budoucnosti bychom měli poskytnout tuto solidární pomoc tak, aby nepálský národ byl uchráněn před dalšími riziky, abychom jim mohli pomáhat i v budoucnosti. Děkuji. A nyní opět dávám slovo paní Kalnině Lukaševicové, která zde zastupuje vysokou představitelku pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Paní předsedkyně, vážení poslanci, jménem vysoké představitelky a místo předsedkyně Morgheriniové vítám přijetí usnesení parlamentu v naléhavé otázce Nepálu po zemětřesení 25. dubna a 12. května. Evropskou unii váže k Nepálu eh, poutu přátelství. Evropská unie a její členské státy již vyjádřili upřímnou soustrast a projevili solidaritu Evropské unie v souvislosti s humanitárními ztrátami, eh, devastující ztrátou obydlí a zničením kulturních památek. Takto velká katastrofa si žádá více než slova. A EU a její členské státy reagovaly rychle a projevily hmatatelnou solidaritu s nepálským lidem. Okamžitě po zemětřesení a po apelu nepálské vlády EU jednoznačně projevila solidaritu. Evropská komise poskytla 3 miliony eur formou humanitární pomoci na podporu především příbytků, zdravotní péče, logistiky a koordinace. Tato částka byla dvojnásobena na 6 milionů eur v návaznosti na návštěvu pana Kristose Telianise, komisaře pro humanitární pomoc, který odjel do Nepálu společně s Valery Amosovou, tajemnicí OSN a koordinátorkou humanitární pomoci aby vyjádřili solidaritu EU. Byly také aktivovány mechanismy Unie civilní ochrany, aby se zajistilo rychlé odeslání materiálu a odborníků z členských států EU. EU také poskytla poradenství občanům EU v Nepálu. A kromě toho komise urychlila vyplacení 16,6 milionů eur ze stávajících rozvojových fondů. A tyto prostředky umožní nepálským orgánům řešit nejnaléhavější potřeby. Vážení poslanci, v rámci nástroje, který má přispět ke stabilitě a míru, chystáme také podporu která zajistí nezbytné zásoby pro nejzdálnější regiony, které jsou špatně přístupné po třesení. Tato podpora by také řešila potřebu dočasných eh, učebních prostor, protože bylo zničeno hodně škol. Pokud o vaši otázku na částečné znovu zavedení clel, mohu vás informovat o stávající situaci. V souladu s memorandem o porozumění. Promiňte, drazí kolegové, eh, já rozumím tomu, že přicházíte do tohoto sálu nyní, ale eh, mohli byste prosím pěkně vstupovat eh, klidněji a potichu, abychom umožnili řečnici její projev. Yes. Vážení poslanci, mluvíme o zemětřesení v Nepálu a o tom, jak může pomoct Evropská unie. A když mluvíme o znovuzavedení cel, je třeba vědět, že v souladu s memorandem o porozumění mezi nepálskou vládou a OSN, které bylo podepsáno již před několika lety, je humanitární pomoc osvobozená od cla. Počáteční zmatky v prvních dnech po zemětřesení byly vyřešeny a vláda tento přístup uplatňuje důsledněji poté, co Nepál navštívil náš komisař. Ty postupy se zjednodušily a racionalizovaly. Vláda navíc obecnou výjimku nahradila seznamem položek, které jsou nadále osvobozeny od cla. Systém OSN s podporou EU aktivně sbírá informace od agentur, které se zabývají pomoci, pokud je o uplatňování tohoto přístupu. A bude to také použito pro schůzku OSN s orgány, aby se tyto věci vyřešily. A pokud toto úsilí na místní úrovni nebude úspěšné, je Evropská komise připravena společně s vládou tyto věci dále řešit na základě kontaktů, které již vznikly eh, při reakci na zemětřesení. EU se teď aktivně účastní dalšího hodnocení po katastrofě, situace po katastrofě, to by mělo být hotové v polovině června a bude základem pro strategii pro obnovu. EU se zúčastní konference dárců v Katmandu 25. června. Drazí kolegové, prosím projevte úctu k řečníkovi a buďte klidnější. Vážení poslanci, Nepál potřebuje také politickou stabilitu. aby mohl postoupit v ekonomickém rozvoji a nyní také v, obově, v obnově. Doufáme, že ústava, kterou se dlouho čeká, bude přijata jako klíčový krok vpřed v mírovém procesu v Nepálu. A následovat by mělo vytvoření decentralizovanějších eh, institucí, které skládají účty těm, kteří je jmenovali. Je potřeba obnovit legitimitu na místní úrovni a Nepál také musí řešit celou řadu víze v oblasti lidských práv. Chceme na potřebu zajistit inkluzivitu pro všechny a spravedlnost pro oběti konfliktů. Vážení poslanci, řada z vás se ptá na lidská práva. Na rovnost pohlaví. Diskriminace a, a práva dětí patří k prioritám strategie pro lidská práva OSN. OSN dlouhodobě prosazuje nebo podporuje občanskou společnost, která se snaží řešit diskriminaci a násilí vůči ženám a snaží se prosadit lepší ekonomické podmínky pro ženy a také prosazuje práva dětí. Nepálská vláda přijala opatření, eh, aby se zabránilo obchodování s dětmi, například od zemětřesení. Vláda věnuje větší pozornost případnému obchodování a snaží se zvýšit povědomí veřejnosti. V některých oblastech, které nejvíce postihlo zemětřesení, jsou právě oblasti, ze kterých se obchodovalo s dívkami. Prosím o klid. EU podporuje řadu organizací v oblasti lidských práv, které se věnují právům žen a dětí a jsou aktivní v boji proti obchodování s lidmi. EU financuje programy pro boj eh, proti diskriminaci na základě kasty. Podporuje také organizace, které vedou dalitové a podporuje další zranitelné skupiny, jako jsou děti a ženy ve slamech. Jako jeden z hlavních dárců bude EU i nadále sledovat distribuci pomoci a reakci na otázky lidských práv, jako je třeba beztrestnost a diskriminace. Vážení poslanci, Nepál zažil příšernou tragédii. Úplná obnova se vyžádá čas. A proto EU a další institucionální a mezinárodní partneři budou Nepál i nadále podporovat v tomto úsilí. A já vám mnohokrát děkuji za váš zájem o situaci v Nepálu. Mnohokrát děkuji. Vous avez manifestement des gens qui vous écoutaient, madame vypadá to, že skutečně poslouchali poslanci. Takže uzavříme, uzavřeme tuto rozpravu a hlasovat budeme za několik minut. Děkuji vám, kolegové. Dobré odpoledne, kolegové. Zahájeme nyní hlasování. Zaujměte prosím místa a připravte si hlasovací karty. a Děkuji. A máme tady žádost o osobní prohlášení. Paní Parinsky, prosím, máte slovo. Mr. Perinsky, you have the floor. Pane Perinsky, máte slovo working? Děkuji, paní předsedkyně. V průběhu rozpravy 9. o zprávě o OLAFu pan Savrama, poslanec tohoto parlamentu, mne skutečně urazil. Obvinil mě ze záměrné lži, z toho, že se vědomě snažím debatu svést nesprávným směrem, skutečně pomluvačným způsobem, považuji to za zcela nepřijatelné a chci na to kolegy upozornit. Já jsem vždy vyjadřoval kategorický názor, ale vždy na základ svého nejlepšího vědomí a svědomí a na základě své nejlepší schopnosti, jak si vykládat fakta. V této debatě budu pokračovat ve výboru pro kontrolu rozpočtu, kde mohu zajít do podrobností, že vím, že podle pravidla 164 to nemohu dělat tady, ale chci, aby bylo zcela jasné, že postup eh, ve výboru pro rozpočet je třeba rozhodně přehodnotit a aktualizovat. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, máme tady několik žádostí o prohlášení a odpovědi. Mějte tady strpení. Pan Sarvama. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Pirinsky, já se omlouvám za svá slova. Důvod, proč jsem použil takovéto výrazy, byl ten, že si myslím, že vím, že vy přece nemůžete říkat, že Olaf nedostal šanci reagovat na ta obvinění, která byla vznesena ve výroční zprávě eh, rozhodčího výboru, pardon, rozhodčího výboru. A proto jsem řekl, co jsem řekl, nicméně omlouvám se za výběr slov a doufám, že omluvu přijmete. Děkuji. Thank you very much. No, Mr. Mnohokrát děkuji. A nyní má eh, organizační připomínku pan Lesos. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl slovo před začátkem rozpravy, ale nedostal jsem ho. Bylo mi řečeno, že dostanu slovo na konci rozpravy, ale to jsem také nedostal. Takže chtěl bych vám říct, proč jsem chtěl slovo před zahájením rozprav? Proč jsem chtěl mít možnost mluvit? V římském senátu každé ráno někdo řekl Hannibal ante portes. Ruce pryč od Řecka. Já budu říkat každý den ráno ruce pryč od Řecka. Každému, kdo se bude snažit vnutit eh, naší zemi eh, svůj přístup. Vy nemáte právo obhajovat naše věřitele, pomáhat věřitelům. Jediné řešení Jediné řešení, jediné řešení by bylo že Řecko by rok nemělo nic splácet, a řekové by našli způsob, jak situace řešit. To nebyla úplně organizační připomínka, nicméně děkuji. Ní pan na to. Děkuji, paní předsedkyně. To, co se stalo v té sněmovně včera večer, byla ostuda. Bylo to pobuřující. Podle pravidla 191 tady byla žádost o přerušení zasedání a okamžitě se s tím něco mělo dělat, ale místo toho se místo předsedkyně rozhodla, že přeruší zasedání na 30 minut, abyste se mohli uklidnit a hlasovali jste. A to zdůrazňuje jeden z důvodů, proč spousta lidí považuje toto sněmovnu za nějaký cirkus. Buď máte nějaká pravidla, nebo ne, a buď se jich držíte, nebo ne. A nemůžete si je vymýšlet, jak se vám zachce, jako včera večer. My proto napíšeme panu předsedu Šulcovi, abychom zdůraznili, že jednací řád je potřeba uplatňovat spravedlivě a že někdo nebude diskriminovaný jako my včera večer, jenom protože jsme euroskeptici. Well, Mr. Nuttall, uh, uh, was suspended. Zasedání bylo přerušeno, protože ve sněmově nepanoval pořádek podle pravidla 22 a o tom možná taky něco víte, protože včera večer jste tady byl a jistě to pochopíte. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějaké připomínky? Pokud ne, tak zápis je schválen. Máme tady písemná prohlášení číslo 8 2015 o pokračující podpoře Evropské unie pro eradikaci ne, obrny.